Goedemiddag, collega's. Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Srdečně vás vítám na této schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu. Návrh pořadu jednání máte všichni před sebou. Myslím, že vám všem bylo oznámeno, že mé prozatímní předsednictví dobíhá, protože frakce e, liberálů konečně navrhla kandidáta na předsedu a já bych proto navrhoval, abychom hned zahájili schůzi tímto bodem programu, protože to znamená, že Eh, budeme moci pokračovat, eh, co by výbor v naší práci eh, pod vedením nového předsedy. Musím postupovat poněkud formálně, protože musíme dodržovat určitá pravidla. Za prvé musíme prověřit, zdali jsme vůbec usnášení schopní. Kvorum znamená, že čtvrtina členů výboru musí být přítomna. Nás je celkem 29, to znamená, že zde musí být minimálně 8 poslanců přítomných. Je nás více než 8, takže jsme už usnášení schopní. A tudíž eh, mohu oznámit, že ALDE navrhuje, aby kandidoval za, předsedy, za předsedu pan eh, Jan Mulder, který zde sedí mezi námi ve druhé řadě. Frakce anebo určitý počet poslanců může navrhnout kandidáta. V tomto případě frakce ALDE navrhla co by kandidáta pana Muldera. A musím se nyní dotázat pana Muldera, zdali přijímá svou kandidaturu. Ano, pane předsedo, přijímám. Takže dále musím ještě sdělit, že sekretariát prověřil zda pan eh, Mulder dodržel všechny své závazky a povinnosti, pokud jde o informování o svých finančních zájmech. Ano, sekretariát to prověřil. Finanční eh, zájmy pana Muldera jsou zveřejněné na webové stránce parlamentu, takže se zdá, že vše je v tomto ohledu v pořádku. Mám za to, že tím můžeme kandidaturu prohlásit za platnou. Eh, z demokratických důvodů se pouze musím dotázat, zdali jsou ještě další kandidáty nebo návrhy na eh, kandidáty eh, jménem naší frakce. Ne, zdá se, že nikoliv. To znamená, že pan Mulder je jediným platným kandidátem. pokud šestina členů frakce nevznese námitku vůči kandidatuře pana Muldera, což neočekávám, pak eh, můžeme aklamací eh, zvolit pana Muldera novým předsedou eh, našeho výboru. A nyní se eh, chci hned obrátit na pana Müllera a požádat ho, aby zaujal místo tady nahoře u předsednického stolu vedle mě. A rád bych ještě, tak říkajíc, zneužil tuto příležitost a řekl, že eh, pan eh, Mulder, pan Jan Mulder, nový mm, či novopečený předseda, je mm, vlastně pouze jeden rok členem našeho výboru a co asi nevíte, je to, že z hlediska eh, služebního věku je naším nejstarším členem služebně viděno od roku 1994 do roku 2009 byl 15 let eh, nepřetržitě členem eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, zažil veškeré diskuse ohledně pádu eh, Santerovy komise, byl také členem vyšetřovacího výboru pro podvody v tranzitu, pak nějakou dobu nebyl členem, nebyl členem parlamentu ani výboru a nyní je opět mezi námi námi, takže mu všichni srdečně blahopřejeme. Pan Gajer se hlásí. Já jsem chtěl ehm, Jane ti pouze poblahopřát k mm, zahájení této funkce a ehm, blahopřeji jménem celé frakce a eh, chci říci mm, eh, i na adresu našeho místopředsedy, že odvedl skvělou práci, když eh, nahradil pana ehm, předsedu, který mm, nám sice chybí, ale z demokratických důvodů a to samozřejmě kvitujeme a proto tedy děkuji ještě jednou jménem všech kolegů kolegu úřadujícímu a současně odcházejícímu eh, předsedajícímu tohoto výboru a dočasnému předsedovi tomuto, tohoto výboru. Ahem. <clears throat> Once again, I uh, want to thank you all very much for... Uh, Děkuji vám ještě jednou všem za to, že jste mne zvolili. Chci být předsedou, který plně zohlední práva všech ve výboru, každému dá možnost se vyjádřit. Myslím, že nesmíme zapomínat, že jsme klíčovým výborem v rámci Evropského parlamentu a Evropský parlament jako takový bývá podle mého názoru podceňován v souvislosti s evropským rozpočet, rozpočtem. A to bude jistě předmětem naší činnosti a našich snah v nadcházejících měsících i letech. E, nebyl jsem připraven na to stát se předsedou a proto vás dnes bohužel budu muset v 17.00 opustit. Mám určité povinnosti v Nizozemsku, které jsem bohužel nemohl odvolat, ale už jsem se domluvil se svým skvělým předchůdcem, že mne nahradí. Kolem páté hodiny odpolední. Dovolte, abych také využil této příležitosti, abych mu poděkoval eh, za skvělé předsedání v měsících, kdy nám chyběl oficiální předseda výboru. Děkujeme ti. A nyní se podívejme na pořad dne. Nejsem si jistý, je třeba nejprve schválit návrh pořadu dne, to už jsme provedli, ne. Takže nejprve všichni jste obdrželi návrh pořadu jednání. Má někdo nějaké připomínky? Zdá se, že nikoli. V tom případě prohlašuji pořad jednání za schválený. A můžeme přistoupit k bodu 3. Udělení absolutoria za rok 2009. Myslím, že musíme dát slovo panu Gajarovi. Pan Gajar se hlásí o slovo. Děkuji. Já jsem já jsem ještě jednou požádal našeho poradce, abychom před hlasováním o důležitých eh, bodech měli ještě příležitost nikoli k výměně názoru, ale alespoň k určitým poznámkám o tom, eh, čím se zde zabýváme. Eh, v minulosti jsme se velmi vážně zabývali situací, že rada nám dokumenty, které potřebujeme pro udělení absolutoria, nedává k dispozici a nedala k dispozici v minulosti. S mou pracovní skupinou jsem tento postoj a postup vůči radě rozhodně podpořil, protože se domnívám, že Evropský parlament je um, um, směrodatným orgánem pro udělování absolutoria a tudíž příslušný eh, článek jednacího eh, řádu eh, musí být dodržován a nemůžeme akceptovat, aby se rada zdráhala nám postupovat dokumenty. A v rámci hlasování dnes podpoříme kolegu Rivoliniho, který navrhuje aby radě nebylo uděleno naším výborem absolutoriu. Eh, odpoledne to řeknu ještě jednou v rámci eh, setkání koordinátorů a chci to říci i nyní. My máme před sebou eh, návrh postupu eh, rady. Rada sformulovala, že pokud eh, jsme nenominovali vyjednávací skupinu v této věci, tak se nehodla vyjádřit v této věci. My máme v rámci výboru mírně odlišné názory na postup. Někteří tvrdí, že nemáme co vyjednávat a jiní říkají, že musíme se domluvit na postupech. Já jsem v minulosti signalizovala, signalizoval, že podporují otázku, respektive to, abychom o tom postupu jednali, abychom ten postup dohodli a stanovili. Takže ještě jednou mm, prosím o příležitost o tom eh, diskutovat. Učiním tak určitě v rámci setkání koordinátorů, ale i na této schůzi apeluji eh, na ostatní politické skupiny, nejenom na naši, abychom ještě jednou uvážili, zda přijímáme tuto nabídku eh, vyjednávat. Já jsem signalizovala, že to považuji za správné. A než v plénu dospějeme ke konečnému rozhodnutí, abychom se ještě jednou vážně zamysleli nad tou otázkou vyjednávání a postupu při vyjednávání. To je vše, co jsem chtěla k tomu říci, paní Gressle. Děkuji. Z našeho úhlu pohledu není co eh, dodat. Rada nezodpověděla 32 eh, otázek eh, a vlastně není o čem jednat. My ty odpovědi potřebujeme. A je také nejasné, o čem by se vlastně mělo vyjednávat, protože to vše by mělo mm, vyústit v gentleman agreement. A mm, já se domnívám, že skutečně není o čem vyjednávat. Pokud otázky nebudou zodpovězeny, tak musíme dodržet běžné, postup, běžné postupy. A není možné eh, jim prominout eh, nebo se vyhnout zodpovězení otázek. Nemůžeme tady přijímat eh, vůči radě jiné podmínky než vůči komisi a tak dále. Proto se domnívám, že nám nezbývá nic jiného. A poté samozřejmě si vždy ještě můžeme rozhodnout, jak ty další postupy k udělení absolutoria radě pojmeme. Děkuji. Pan Sadeky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já v podstatě souhlasím s tím, co řekla Ingeborg Gressle. Myslím si, že je důležité, abychom se nevzdávali svých zbraní. Nejsme to my, kdo nechtěl komunikovat s radou. Vyzvali jsme radu opakovaně, aby nám předložila informace, ale rada s námi komunikovat nechtěla. Takže Nejde jenom o to, zda chceme hovořit nebo nechceme. Jde také o to, že oni se snaží stanovat podmínky toho, jak by vyjednávání nebo komunikace měla probíhat. Myslím si, že zde máme v rukou eh, dobré zbraně. Já mnohokrát děkuji právní službě parlamentu za dokument, který vypracovala, protože poukazuje na to, jak by se mohlo dále postupovat. například Otázky, na které rada odmítla odpovědět, bychom mohli položit v rámci udělení absolutoria komisi. A poté by nám komise, by nás komise musela informovat o tom, zda obdržela odpovědi, nebo zda může odpovědět, nebo zda to musí udělat rada. Takže Náš postoj je jasný a myslím si, že bychom ho neměli měnit. Pokud s námi chce rada komunikovat, my jsme připraveni komunikovat s ní. A rada má trvalé pozvání, aby přišla mezi nás. Myslím si, že svůj postoj bychom neměli změnit, než odpoví na otázky, které jsme předložili. Pan Chaci Markakis, mnohokrát děkuji, pane předsedo, já naprosto se připojuji k tomu, co řekli předchozí dva kolegové. Není možné, aby se někdo vyhýbal odpovězení otázek i kdyby to mělo trvat eh, třeba několik let. Mnohokrát děkuji, pan Ody. Merci, děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, znovu eh, vyjádřit ehm, určitou nepohodu, kterou zažívám v souvislosti s touto věcí. Já jsem se seznámil s analýzou našich právníků a musím říct, že ta situace není nějak zářná. Je třeba také si uvědomit že se ocitáme vlastně jakožto rozpočtový výbor, pardon, výbor pro rozpočtovou kontrolu a tím vlastně i parlament eh, ve slepé uličce. A je otázka, zda eh, jsme schopni eh, udělit či neudělit absolutorium. Je tady problém s, samozřejmě s právní, ale také politickou důvěryhodností, protože role každého parlamentu v každém demokratickém systému je vykonávat kontrolu nad exekutivní složkou státní moci a provádět kontrolu Eh, nakládání s veřejnými prostředky. A já se kladu otázku, zda v této věci postupujeme správně, protože jak eh, ten problém v zásadě vypadá. Je zde rada, která eh, není ochotná ke spolupráci, nevede s námi normální dialog. Parlament tedy tím je znepokojen a to zcela správně, ale co pozorujeme, a tím již uzavřou. ve zprávě účetního dvora, což je přece jenom jaksi um, Eh, náš spolupracovník, máme tam 250, eh, 300, eh, poznámek ke komisi a k radě není jediná připomínka, přesto chceme neudělat absolutorium. Takže já si myslím, že možná EUD e by nám měl, jaká je situace u rady, pokud tak neučiní, proč bychom neměli Eh, ustavit vyšetřovací výbor eh, parlamentu k činnosti eh, rady, tak abychom měli právní základ pro další postupu rady. Ale myslím si opravdu, že využít tento postup Jde tady, tady o smlouvu o finanční nařízení. Já si myslím, že neexistuje právní základ v souvislosti s absolutoria jedné z institucí. Je tady, je tady jediný je, je tady Evropská unie, které se uděluje uděluje eh, absolutorium, samozřejmě se tím myslí Evropská eh, komise. Já už tomu nebudu více říkat, protože už jsem to tady říkal mnohokrát. To je můj postoj, děkuji. Děkuji, pan Skilikakis. Skilakakis. Já bych rád vyjádřil souhlas eh, s kolegy, kteří vystoupili přede mnou, jak s vámi, tak pane předsedo, tak s ostatními kolegy. Musíme se Eh, společně postavit radě a být v této věci jednotní. Rada se vyhýbá eh, našim, eh, našim žádostem, našim požadavkům již velmi dlouho. Takže samozřejmě musíme zachovat klid, ale zároveň se přidržet toho nastoleného směru. Děkuji a na paní Gresle. Omlouvám se, že se ještě hlásím o slovo. Jean-Pierre a já um, víme, že se o tom hovoří na celé řadě front. Nicméně v rámci naší pracovní skupiny jsme o tom hovořili také a e, objevila se také otázka, zda Francie je demokracie. Samozřejmě máme různé e, právní tradice, nějaká taková otázka v mé zemi by byla nemožná, že by existoval, e, existovala nějaká pochyba o tom, že to, co že, že parlament musí schválit jakékoliv absolutorium. Já bych chtěla poukázat na to, že toto právo skutečně máme. Také se domnívám, že bychom v žádném případě neměli nějak budit dojem, že sami pochybujeme o tom, že máme právo na to požadovat informace od rady. Já o tomto nemám vůbec žádné pochyby, že nám rada musí informace dát. Mnohokrát děkuji. Zdá se, že nikdo další se o slovo nehlásí, proto dávám slovo zpravodaji, panu Rivelini. Grazie, presidente. Per prima... Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem kolegům, protože bez ohledu na stranickou příslušnost všichni jednoznačně si stojíme za tím, že třeba hájit e, pravomoci parlamentu jakožto voleného zástupce občanů v této věci. Já si myslím, že jde e, o jednu z nejhrdějších kapitol v dějinách našeho parlamentu. Stavíme se zde za skutečně e, spravedlivý a legitimní princip. A další věc, kterou chci říci, je ta, že nesmíme ustupovat ze svých pozic. Rada prostě nepřichází s adekvátní eh, reakcí, neobdrželi jsme požadované potřebné informace. Právní služba vydala stanovisko, eh, které vlastně celou záležitost dělí do dvou částí. První je ta, pokud je o účetní eh, uzávěrku a udělení absolutoria komisi. to je eh, technická část obsažená v článku 319 smlouvy, ale zároveň eh, právní služba eh, vystavila stanovisko, kde hovoří o politickém významu našeho postoje. A to je vlastně to, o čem se zde nyní bavíme. A proto si myslím, že bychom absolutně neměli váhat, měli bychom si trvat na tom samém jako doposud. Právní služba Eh, vyjasnila technické aspekty věci a eh, potvrdila, že naše pozice je správná. Děkuji kolegům. Děkuji mnohokrát. Myslím, že v tom případě můžeme přistoupit k hlasování. A nejprve eh, bych nechal hlasovat o návrhu rozhodnutí jakožto celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo se nestršel, protože... A, ah, pardon. Kolega se zdržel. Dobrá, jeden se zdržel. Návrh rozhodnutí tedy byl přijat. A nyní návrh usnesení Evropského parlamentu. Ústní poznací návrh, odstavce 5, eh, ústní poznací návrh A, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Jeden. Přijato. Ostavec 6. Ústní poznací návrh B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 7, ústní poznací návrh C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Schváleno. Odstavec 8, ústní poznací návrh D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dva. Proti přijato. Poznací návrh 3 odpadá, takže není a odstavec 9 byl stažen. Hlasování o něm není odstavec 10, poznací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Číslo 4 bylo rovněž schváleno. Číslo 5 bylo staženo. Nyní eh, bod odvodnění BA. Eh, BBIS, eh, poznací číslo 1, kdo je pro? proti, čtyři proti, přesto schváleno. Nyní úvodní ustanovení CA, poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Tento návrh neprošel. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení v takto změněné podobě. Kdo je pro? Proti? Myslím, že mohu uzavřít, že toto bylo jednomyslně schváleno. Blahopřeme panu Revelinemu. Jak vidíte, musím se ještě učit, musíme spočítat přesně, jakým počtem hlasů to prošlo. Takže ještě jednou, kdo je pro, prosím vás. Kdo je pro? Musím spočítat hlasy. Ano, potvrzuji, že tento návrh byl přijat. E, nyní bod čtyři našeho pořadu dne, kde udělení absolutora za rok 2009 Evropské policejní akademii. Poprosím zpravodaje, zase k tomu chce vyjádřit. Ne? Někdo jiný? Děkuji, pane předsedo. Nemám k tomu co říct, takže můžeme hlasovat. Výborně. Má ještě někdo nějaké poznámky? Ano, paní Senová. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom říct, že jsem pravděpodobně jediným poslancem, který navštívil CEPOL ve Velké Británii. Ačkoliv jsem viděla, že lidé na místě se skutečně hodně snaží o velké změny. Dnes se bavíme absolutoriem za rok 2009, což byla doba, kdy eh, Cepol řídili lidé, kteří eh, se dopustili nesrovnalostí, takže já budu hlasovat proti absolutoriu. A já si myslím, že eh, současnému vedení Cepolu nepomůžeme ve chvíli, kdy schválíme účty, které byly připraveny bývalým vedením. Děkuji. Někdo další chce něco říci? Zdá se, že nikoli. Paní Gresle? Není tomu tak, že ti dobří by nechtěli eh, dát absolutorium a ti špatní ano. Eh, já si myslím, že to není tak eh, jednoduché. A paní Makové je v, v USA na univerzitě a poukazuje na to, že dostáváme hodně dokumentů také od agentury například pro léčiva. Nicméně musíme eh, se podívat na to, že obě agentury se skutečně snažily věci zlepšit, došlo také ke zlepšení vedení. A je jasné, že v roce 2010 se budeme moci k celé věci ještě jednou vrátit, když budeme hovořit o absolutoru z roku 2010. A paní Makovej doposud předložila celou řadu eh, informací a pokud věci nebudou tak, jak vypadají, dozvíme se to eh, ještě příští rok, až budeme eh, udělovat absolutorium za rok 2010, takže to budeme moci zhodnotit, zda obě agentury, zda se situace v těchto agenturách zlepšila. Zdá se, že někdo další se nehlásí o slovo, takže můžeme přejít k hlasování. A takže nejdříve 11a, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Přijato. Dále hlasujeme o rozhodnutí jako celku. Kdo je pro? Pokud máte hlasovací karty, nebudeme muset zvedat ruce takže zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni? Nikoli. Kolega nemá hlasovací kartu, zohledníme to, takže končím hlasování. A výsledek je 18 pro, 2 proti. Je to tak? Ne, 14 pro. Plus pan Gaje, takže 15 pro, 2 proti. Je to schváleno? Doufám, že chápete, že se pouze učím. Teprve se učím. Dále návrh rozhodnutí o účetní závěrce. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Předpokládám, že 15 pro, 2 proti. Přijato. Ne, hlasovací zařízení nefunguje. Můj hlas nebyl zaregistrován, protože a moje hlasovací zařízení nefungovalo, takže jsme vás započítali. Já jsem řekl 15 pro. Děkuji. Dále. Návrh usnesení. Odstavec 1, úvod, pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Myslím, že je to většina. Takže je to schváleno. Odstavec 1 C a e, pozměňovací návrh 3, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 1a, nový pozměňovací návrh 4, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 1b, nový Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Většina je pro. Tři byly, myslím, proti. Odstavec 1c, nový pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Pět lidí je proti ale to není většina, takže je to schváleno. Odstavec 1D nový, pozměňovací návrh 7. Ten byl stažen. Odstavec 2, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 3 proti, 1 se zdržel, takže je to schváleno. Pozměňovací návrh 9, odstavec 3. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to je většina. Zkontrolujeme to ale elektronicky, nebo ne? Zkontrolujeme to, ano. Takže zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Výsledek je schváleno 8 pro, 6 proti, 2 se zdrželi, takže je to schváleno. Odstavec 4, pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Žádáte o slovo? Pan Gajer žádá o slovo. Mě byste měl započítat eh, k hlasování proti, ale zkrátka i potom to bude 8 ku 7, takže se nic nezmění. Předseda se omlouvá, nicméně a přesto to nic nemění. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 10. Myslím, že to je většina. Odstavec 7, pozměňovací návrh 11. kde je pro? Proti? Není to většina, takže je to schváleno. Odstavec 7a, nový pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Vidím, že tři jsou proti. To znamená, že je to schváleno. Odstavec 9, pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Předpokládám, že je to schváleno. A pozměňovací návrh 14, odstavec 14, kde pro? Proti? Takže je to schváleno. Pozměňovací návrh 15, odstavec 15, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Nikdo, takže je to schváleno. Odstavec 18, návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A dále hlasujeme o návrhu usnesení jako celku. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A výsledek je 15 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel, takže je to schváleno. A včetně pana Gajera je to 16 pro. Takže tím jsme skončili bod 4 pořadu jednání a dostáváme se k bodu 5 na pořadu jednání. Udělení absolutoria Evropské agentury pro léčiva. Zpravodaj nemá žádné připomínky. Je zde někdo další, kdo by k tomu chtěl něco říci? Nikoli? Takže můžeme přejít rovnou k hlasování. Takže odstavec 1, pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, jeden proti, takže schváleno. A zdržel se někdo? Jeden. Jedno zdržení. Odstavec 1, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Jeden proti, jeden se zdržel, schváleno. Citace 11a, nový, nová, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Jedno zdržení schváleno. Čtyři elektronické hlasování. E, to je teda návrh rozhodnutí jako celku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 14 pro, 2 se zdrželi, schváleno. A 15 pro, včetně pana Gajera. Dále návrh rozhodnutí o účetní závěrce, odstavec 1, 4. Kdo je pro? Kdo se zdržel? A kdo se je proti? Dvě zdržení. Schváleno. Odstavec 1, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva. Schváleno. A nyní hlasování o návrhu jako celku. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 14 pro, 2 se zdrželi a návrh eh, rozhodnutí v tomto smyslu je schválen. A nyní můžeme přistoupit k usnesení. Ano, jedno pivo pro mě, protože, respektive pro vás, protože jsem nezapočítal pana Gajera. Takže odstavec 1, pozněvací návrh 6. E, Tady hlasujeme o pozněvacím návrhu. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden, jeden proti, takže schváleno druhá část. Pro? Proti? Myslím, že to raději prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. A nezapomeňme na pana Gajera, protože na ta piva nedostanete peníze navíc. Eh, hlasovali všichni? Kromě pana Gajera. Ano, takže končím hlasování. A výsledek je 8 pro, 9 proti. Takže e, eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? A kdo je proti? Opět to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A výsledek je 9 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel, takže schváleno. 9, 7. Takže 7 proti. Pozněvací návrh 8, odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Tak končím hlasování. Pan Gajer byl tentokrát jazyčkem na vahách, takže 8 ku 9 zamítnuto. Pozněvací návrh 9. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Myslím, že to je schváleno. A nebo se někdo zdržel? Ne, nikdo se nezdržel. Takže schváleno. Od odstavec 3, úvodní čas, pozněvací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tři proti, schváleno. Pozněvací návrh 11 padá a pozněvací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 3 proti, takže schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo, takže je to schváleno. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Někdo se zdržel? 3 proti 1 se zdržet, ale schváleno. Přesto. Pozněvací návrh 15 odpadá. pozněvací návrh 16. Kdo je pro? A promiňte, pozněvací návrh 15 je kompatibilní se 14, takže hlasujeme o pozněvacím návrhu 15. Kdo je pro pozněvací návrh 15? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 3 proti, takže schváleno. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 3 proti, takže schváleno. Poz, eh, odstavec 10, pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. Odstavec 11, pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Paragraf 12, amendment 19. Odstavec 12, pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odstavec 13, pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Někdo je proti? A zdrželi se? Tři proti, ale schváleno. Odstavec 13a, pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? To musíme prověřit elektronicky, takže zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 21. Hlasovali všichni? Ano, vy máte teď kartu, takže o to je to levnější a jednodušší. Končím hlasování. A výsledek je 10 pro, 7 proti a tudíž je to schváleno. Odstavec 14, pozměňovací návrh 2 a 20. Kdo je pro? Myslím, že to musíme opět prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování a je to schváleno 9 ku 8. Odstavec 14a nový, pozněvací návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. Tři proti hlasy. Odstavec 15, pozněvací návrh 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže hlasování je ukončeno a výsledek je 16 pro, jeden se zdržel a blahopřeji zpravodaji. Děkuji vám. No, Then the next item on the agenda is Dalším bodem na pořadu dne je poté modernizace cel. Ano. Nejprve si vezme slovo zpravodaj. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Eh, jsou zde čtyři poznací návrhy k tomuto stanovisku. Mohu doporučit tři z nich. Eh, jenom u prvního od pana Paxase eh, jej nedoporučuji, prostě proto, že ten poznací návrh dost dobře nechápu. Byl přeložen do angličtiny jiných jazyků a já bohužel jsem tuto věc nepochopil. Zabývali jsme se tím, ale kolegové mi moc nepomohli. Pan Paxas nám to možná vysvětlí. Ale bohužel v této fázi musím nedoporučit první pozici Arkmana Paxase. Ano, pane předsedo, já jenom e, chci říci, že e, překlad e, byl dnes. Nejprve tedy jsem měl u dvojky a trojky mínus, ale dnes Eh, jsem to změnil, když jsem obdržel překlad, který byl srozumitelnější, takže EPP už není souhlasí se zpravodajem. Pane předsedo, ta otázka s překlady nás trochu trápí, i když to někdy tak nevypadá, ale jsme demokraticky organizováni, tudíž musíme mít možnost projednat věci s kolegy. Zasedání naší pracovní skupiny se konalo minulý týden ve Štrasburku v, útor, v úterý. A ty pozněvací návrhy ovšem nebyly přeloženy, stanovisko ano. A proto chci požádat, abychom u tak důležitého tématu, jakým je clo, měli možnost to projednat. Eh, měli jsme to dvakrát na pořadu jednání a dvakrát jsme o tom nemohli diskutovat, takže by bylo důležité, aby sekretariát tady trochu zatlačil. Děkuji. Předseda bez mikrofonu. Takže přistoupíme k hlasování. Pokud už někdo nemá žádné připomínky, a nejprve tedy odstavec za pozměňovací návrh číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Někdo se zdržel? Jeden? Neprošlo. Nyní odstavec 3 poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že bychom to měli ověřit elektronicky. Hlasujte, prosím o poznacím návrhu číslo 2. Oslavec 3, poznací návrh číslo 2. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. 9 ku 8. Ostavec 3a, poznací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 5a, poznací číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden se zdržel, přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 16 pro, 1 proti. Schváleno. A blahopřeji panu místopředsedovi. Then we proceed to point... A nyní tedy bod číslo 7 našeho pořadu dne, kterým je Rozpočtová kontrola finanční pomoci EU pro Afghánistán. Pane Gajere, prosím. Děkuji, pane předsedo. A dnes odpoledne, aby to mohlo vypadat tak, že tady budu eh, jediným řečníkem, ale musíme to nějak vydržet. Pokud jde o zprávu z vlastní iniciativy, z vlastního podnětu, na téma rozpočtová kontrola finanční pomoci EU pro Afghánistán. Ještě k tomu, jak jsme se k tomu dostali, pana Pino Arlaky z výboru pro zahraniční záležitosti poukázala na nové strategie pomoci Afghánistánu a v souvislosti s jeho zprávou narazil na některé nedostatky, pokud jde o to, jak se nakládá s evropskými penězi v Afghánistánu. Poté se výbor rozhodl, že k tomu vypracuje zprávu z vlastního podnětu a já e, jsem měl tu čest napsat návrh pro náš výbor. Relativně rychle jsme se dostali eh, k následujícímu. Říkám, že my, protože se jednalo o týmovou práci, spolupracoval jsem se sekretariátem, především s Christofem Nedlichem. Mnohokrát mu děkuji za pomoc a děkuji také mému asistentovi. Eh, dostali jsme se relativně rychle k závěru, že je třeba podívat se na to, jakým způsobem se peníze dostávají do Afghánistánu a jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých kanálů a které Evropská unie využívá. Když se podíváme na ty kanály, a když se podíváme na ty, kteří jsou odpovědní za zprávu těchto kanálů, je jasné, jaké výhody a nevýhody tyto kanály potom mají. Nijak jinak se do Afganistánu nedostane eh, tolik eh, pomoci, než právě těmito kanály. Zároveň se nám jinak bez těchto kanálů nepodaří získat ani takzvaný ownership. Nejlepším kanálem jsou nevládní organizace, jak se ukazuje. Kolegové a kolegyně se mnou souhlasí v tomto výboru v tom, že není možné dosáhnout skutečného pokroku v této zemi ve chvíli, kdy zpráva v Afghánistánu nebude přinucena k tomu, aby postupovala odpovědně s, s penězi mezinárodních dárců. To samozřejmě znamená, že je třeba zohlednit určitá rizika. USA eh, za to hořce zaplatili. My jsme eh, byli v USA, prováděli jsme tam rešerši, eh, jak, jaké zkušenosti mají v USA, pokud jde o vynakládání prostředků v Afghánistánu. A jestli mohu připomenout, asi jste se dozvěděli, že peníze v hotovosti se vyvážely v kartonech z Afghánistánu a částečně to byly také evropské peníze. A ta cesta, kterou jsme se, nebo promiňte, doposud nebylo potvrzeno, že by tam byly nějaké evropské peníze, byly to jiné peníze. Takže e, nám se doposud e, podařilo se něčemu takovému vyhnout. Američané ale poukazují na to, že eh, ta snaha rozvíjet kapacity a, a pomáhat eh, afgánské administrativě v tom, jak nakládat s penězi a jak dosahovat cílů, to je eh, něco, co musíme podporovat, protože je to trvale udržitelný cíl. Musíme se zabývat tím, co se stane v Afghánistánu ve chvíli, kdy se eh, stáhne nejenom vojsko, ale také civilní pomoc. A když do té doby nedojde ke vzdělávání administrativy v této zemi, všechny ty obavy, které v současné době máme, nebudou odstraněny, ale budou pokračovat. A z tohoto důvodu se domnívám, že politickému cíli právě vytváření kapacit v Afghánistánu. Neexistuje žádná jiná alternativa. To je nejenom můj postoj, ta stanoviska od AFETu a od DV, která byla připravena, jdou stejným směrem. Odpovídá to také postoji, dřívějšímu postoji Evropského parlamentu který jsme již eh, dříve zde ve výboru schválili. Je to také přístup, ehm, o kterém samozřejmě musíme i nadále hovořit zde ve výboru. Nicméně já jsem silně přesvědčen o tom, že musíme jasně krok za krokem kontrolovat a dávat pokyny, jejichž dodržování pak budeme kontrolovat. Eh, zároveň je třeba umožnit to, aby peníze, pokud budou eh, chybně využity, eh, musely být také vráceny. A myslím si, že to je jediný způsob, jak můžeme nadále poskytovat peníze do Afghánistánu. Zjistil jsem, že američané na začátku byli velice naivní, tvrdě za to zaplatili. Později svůj přístup změnili Nyní se ukazuje, že nová pravidla začínají fungovat například ehm, na ministerstvu zdravotnictví. Nicméně, pravidla musí být jasná a transparentní, to odpovídá tomu, co chceme my, co chce komise a je to také dobré pro afgánskou administrativu, protože ta musí mít jasno v tom, jaká pravidla musí dodržovat. V současné době nemůžeme být spokojeni s finančními postupy v Afghánistánu. Účetní dvůr v Afghánistánu není nezávislý podle mezinárodních standardů. je zodpovědný afgánskému prezidentovi, nikoli parlamentu a prezident, afgánský prezident jmenuje členy účetního dvora, nikoli parlament. To znamená, že účetní dvůr v Afghánistánu je v současné době nástrojem vlády, nikoli eh, nástrojem eh, parlamentu. To se musí změnit, protože Afgánský účetní dvůr v současné době tedy není dostatečně nezávislý z pohledu mezinárodních požadavků a bez nezávislého účetního dvora nemůže existovat odpovídající kontrola využívání prostředků. To je tedy věc, která by v současné době mohla zabránit přímé rozpočtové pomoci. Já jsem se podíval na to, jaké jsou výhody a nevýhody předávání peněz prostřednictvím nevládních organizací, takzvaných trustových fondů, které zahrnují více dárců. A také jsem se podívala na to, jak to vypadá se soukromými smluvními partnery, kteří využívají peněz Evropské unie. Zde se jasně ukazuje, že potřebujeme jasná pravidla, a to především v oblasti subdodavatelů. A narazili jsme na situace, kdy některé soukromé nebo kdy některé soukromé firmy, které získaly eh, zakázky, měly více subdodavatelů. A nefungovalo to odpovídajícím způsobem, i když eh, daný projekt mohl, býval mohl pomoci rozvoji afgánského hospodářství. Odhalili jsme celou řadu subkontraktů, a subdodavatelů a výsledná kvalita potom nebyla odpovídající. Zároveň došlo eh, k ohrožení rozvoje afgánského hospodářství. Ve chvíli, kdy existuje nějaký subdodavatel, je potřeba, aby existovala jasná pravidla, odkud může pocházet a tak dále a kdo to může být. A protože někdy dochází k tomu, že to eh, není afgánský smluvní partner. Na druhou stranu není možné nějak nespravedlivě zvýhodňovat afgánské smluvní partnery. Současný postup může vést k podvodům, nemusí. Nicméně může ohrozit odpovídající využití prostředků pro dané politické cíle. Takže to jsou návrhy, které jsou zahrnuty v mé zprávě a já se mnohokrát těším na vaše připomínky. Děkuji. Jsou zde nějaké připomínky nebo otázky? Paní Gresle? Ano, děkuji vám. My máme stínové zpravodaje, ovšem Monika Holmaja ještě sedí na jednom německém letišti. Litujeme, ona toho také lituje a proto chci zprostředkovat nebo předat eh, její pochvalu. Říká, že zpráva je vyváženě formulována a dobře eh, a podložena eh, dobrým průzkumem a že se dotýká významných témat. My jsme byli všichni překvapeni tím úsilím, které Jens vynaložil. Je to skvělé promluvil i s Američany a je to zpráva, kde se očekávají pouze problémy a tudíž je nám jasné, že tady nemůžeme uplatňovat ta běžná bruselská eh, kritéria či měřítka, ale že tady máme co dočinění s celou spletí ehm, potíží a to ehm, říká také ehm, zpráva Evropského účetního dvora. Mám ovšem několik otázek. Nevyjadřuješ se ve zprávě k otázce o e, e, roli e, národní, respektive evropské delegace, delegace EU na místě a jaké zkušenosti si učinil se s konstrukcí té eh, tamní delegace. Já slýchám různé věci o této konstrukci nebo konstelaci té delegace, také o otázce accountability, to znamená mm, eh, skládání veřejných uh, účtů. Tady je skutečně nutno, aby um, osoby, které uh, jsou ve vedení této delegace, um, se zodpovídaly veřejnosti. Obdržela jsem jednu diplomatickou notu v této věci, která je uh, zcela uh, hrůzostrašná. Takže se táží, i jménem Moniky, zdali rozpočtové subvence pomohou vyřešit problémy na místě. Snad by bylo zajímavé, kdyby nám ještě jednou sdělil eh, své osobní dojmy a také radě, respektive a také mm, eh, jaká je tvoje rada, pokud jde o nakládání s prostředky EU eh, e a také OSN protože já jsem autorka zvláštní zprávy o e, využití finančních prostředků této věci, takže e, by to bylo užitečné. A ještě jednou e, mnohokrát děkuji a klobouk dolů v této zprávě. Děkuji, říká předsedající. Hlásí se ještě někdo? Ano, pan Sonegat. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za Eh, toto vynikající stanovisko. A eh, také do toho zapracoval oni americké zkušenosti. Spravodaj řekl, nebo říká ve zprávě, že americký přístup snad byl zpočátku poněkud naivní a to vedlo k tomu, že miliardy amerických dolarů putovali do Afghánistánu a pak skončili nakonec eh, v saudsko-arabských a švýcarských bankách a séfech. Ale Otázka, která nyní byla položena i paní Gressle, je, zdali bychom se nemohli dozvědět něco více o tom, zda afgánská zpráva je vůbec schopna, schopna přijímat, absorbovat eh, eh, rozpočtové subvence nebo finanční eh, pomoc EU. Samozřejmě můžeme nastolit jasné požadavky a kritéria, které potom mm, důkladně hodnotíme a sledujeme jejich dodržování. Ale když se podíváme na afgánskou zprávu dnes, tak se musíme tázat, zdali jsou vůbec schopni absorbovat, převzít tyto rozpočtové eh, dotace. Děkuji. Jsou ještě další poslanci, kteří by se chtěli eh, vyjádřit, anebo snad komise. Ano, komise, zástupce komise má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se eh, jmenuji Dork Migang a jsem ředitelem pro Asii v rámci DG DEFCO. To je eh, Afganistán je naší hlavní partnerskou zemí. Budu velmi stručný. Eh, především chci poděkovat zpravodaji za eh, jeho doporučení ve zprávě. Vítáme většinu těchto doporučení. Eh, některé z nich samozřejmě budou vyžadovat ještě další diskusi či výměnu názoru, abychom pochopili přesně, kam se míří. Několik poznámek. První k rozpočtové podpoře protože to zde zaznělo několikrát eh, z úst vážených členů tohoto výboru. My zatím ještě eh, neposkytujeme eh, úplnou rozpočtovou podporu Afghánistánu. To znamená, že netransferujeme ještě finanční prostředky tamnímu, do tamního rozpočtu a nedáváme eh, afgánské správě plnou pravomoc eh, nakládání. A to proto, že kritéria eh, nejsou ještě naplněna. těmito kritérii jsou za prvé makroekonomická stabilita, za druhé mm, solidní systém finančního řízení, ani to není zatím ještě k dispozici v Afghánistánu, dále pak sektorální eh, pravidla, například rozvoj venkova, zemědělství a tak dále. Začíná se to vyvíjet díky naší spolupráci eh, na národní úrovni. Vznikají již sektorální strategie a za čtvrté je to mm, kritérium bezpečnosti pokud se eh, otázka bezpečnosti v Afghánistánu nezlepší a naopak ona se zhoršuje během posledních měsíců, tak bude velmi obtížné eh, realizovat eh, naši práci, jak víte kolegové v delegaci EU nemohou opustit svůj areál, pokud k tomu nejsou zmocnění velvyslancem. A ani my z DG se nemůžeme vybrat do terénu, abychom monitorovali implementaci programu. Takže se jedná o velmi obtížnou situaci a ještě potrvá určitou dobu, než budeme moci přistoupit ke skutečné rozpočtové podpoře. Nicméně spolupráce spolupracujeme s dalšími dárci a mezinárodními organizacemi, jako například s Světovou bankou a UNDP, zejména mm, cestou policejního fondu. A snažíme se tu situaci zlepšovat. Podporujeme teda eh, utváření systému eh, finančního řízení eh, ze strany afgánských orgánů. Samozřejmě, že ještě nejsou dokonalé, ale snažíme se Ehm, je uspůsobit tak, aby mohli a dokázali eh, korektně a správně čerpat prostředky a realizovat je prostřednictvím tzv. svěřeneckých fondů. To jsou určité garance. Zatím ještě těmito fondy neprobíhají platby, pokud ne, nejsou teda autorizovány eh, Světovou bankou a UNDP. Takže naším konečným cílem stejně tak jako ostatních partnerů, je přiblížit se eh, k rozpočtové podpoře nebo podpoře rozpočtu a doufáme, že se nám to podaří co nejrychleji, tak jako ve vztahu k jiným azijským zemím, ale v této chvíli to ještě není možné. A pak ještě poslední eh, poznámka k roli delegace EU. Mm, počínaje nominací Eh, pana Bigoudase, speciálního zmocně, zvláštního zmocněnce a, eh, a, a také po, díky eh, vlastně nové definici vnější služby se prohloubila role Evropské unie v Afganistánu. Evropská unie je tam mnohem viditelnější a velvyslanec eh, vykonává jakousi koordinaci mezi eh, členskými státy EU a čím dál tím více eh, sloužíme jako hm, dobrý příklad. Ještě to není dokonalé, ale leco se již zlepšilo v rámci spolupráce EU a hm, to je hodnoceno v takzvaných akčních plánech, na kterých jsme se shodli mezi komisí a členskými státy. Hm, to znamená, znamená, tento, že tyto akční plány koordinují spolupráci členských států ehm, na místě, teda v terénu a vypracovávají se na základě toho po šesti měsících hodnotící zprávy. Děkuji eh, a nyní ehm, ehm, má slovo paní Gressler. Děkuji. Hovoříte-li, že dochází ke zlepšením, tak v čem se projevují tato zlepšení a v čem bylo zapotřebí docílit zlepšení? To je moje první otázka. Za druhé, velmi Velvyslanec EU byl u nás citován i v tisku, totiž on se zasloužil o vybudování golfového hřiště. Jaké další zásluhy má tento pan velvyslanec, o němž nám není nic známo. A také by mě zajímalo něco o existenci oné policejní školy, která tam byla zamýšlena. Další otázky na komisi? Ano, pan Gajer. v mé otázce, a to otevřeně přiznávám, tkví určitá návnada, totiž aby kolega z komise měl možnost ještě jednou popsat, jakým způsobem se projekty podporované EU v Afghánistánu v této chvíli kontrolují. Ve své zprávě E, jsem se nevěnoval činnosti komise v Afghánistánu, ale myslím, že by bylo smysluplné tady ve výboru alespoň popsat, jakým způsobem komise kontroluje implementaci projektů financovaných e, ze zdrojů EU. Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Nikoli, takže komise má opět slovo. Děkuji, pane předsedo. máme dva postupy implementace v Afghánistánu. První je sdílené řízení, či společné řízení, to je nějakých 300-400 milionů prostředků. Programy v tomto objemu procházejí přes eh, trust fondy a používáme systém Světové banky. Jak jsem před chvíli vysvětloval, to znamená, že eh, každý výdaj afgánské vlády, který, eh, u kterého je žádáno, žádáno proplacení, eh, kontrolujeme. Takže tam eh, jsou to mezinárodní organizace, na jedné straně Světová banka a na druhé Lotva, které řeší kontrolu nad těmito, nad těmito výdaje. A dále je zde princip či postup centralizovaného řízení, to znamená naše delegace provádí jak kontraktaci, tak platby. Našimi partnery jsou zde nevládní organizace. Obvykle se snažíme spolupracovat eh, s celosvětově eh, působícími nevládními organizacemi. Musím přiznat, že riziko eh, zde je o něco vyšší a problém u centrálního řízení je ten, že nemůžeme monitorovat situaci přímo v terénu. V tuto chvíli nemáme možnost přímo na místě eh, kontrolovat eh, průběh a realizaci těchto projektů. Obvykle eh, užíváme místní pracovníky, ale dnes v případě této země ani naši místní pracovníci nemohou vyžít do provincií a kontrolovat ty projekty, protože je to prostě příliš nebezpečné. Doufáme, že tato situace nebude trvat příliš dlouho. Děkuji. Jsou k tomu ještě nějaké poznámky? Ne? Paní Gresle? Ano, já jsem to čekal. Já, abych to tak shrnula svými slovy, zdá se, že vůbec nic nevíme. Ukazují nám nějaké dokumenty. Před dvěma lety jsme už eh, měli zprávu eh, z vlastní iniciativy paní kolegy Mačuje, eh, byla v Afghánistánu, kolega Kasaka byl také v Afghánistánu vícekrát ale zdá se, že stále ještě nevíme více, než jsme věděli předtím. Někteří mají větší naději, někteří mají menší naděje, ale já si myslím, že je to z dlouhodobého hlediska trochu málo to, co víme. Myslím si, že e, musíme pokročit e, trochu dále a být trochu přísnější. Okay, uh, I... Mnohokrát děkuji. Předpokládám, že komise nechce reagovat. Chce přeci jen ano. Jenom stručně. Od zprávy Mače Uplynula nějaká doba, výsledkem bylo, byl takový eh, takzvaný state of play neboli aktuální situace. A pravidelně eh, vypracováváme tento dokument o aktuální situaci, který je dostupný na webových stránkách. A v tomto dokumentu eh, se poskytují informace o tom, co Evropská komise dělá a jak to dělá. Vím, že to není dokonalé, vždy by se to dalo zlepšit, ale ne, že nejsou žádné informace k dispozici. K dispozici je spousta informací. Pan Gajer to schrne. Já bych reagoval ještě na ty otázky, které jste zazněly, nebo na ty připomínky. Konkrétní otázka pana Sondergaarda. Ne, v současné době nejsou schopni veřejné prostředky eh, z dárcovských zemí eh, spravovat odpovídajícím způsobem podle našich norem. Americká zkušenost poukazuje, že je třeba se snažit je hodně vést a učit. Ve chvíli, kdy se to dělá, ve chvíli, kdy úředníci na místě v Afghánistánu, ve školách a v administrativě samotné učí místní úředníky jednotlivým principům. Ve chvíli, kdy se a připravuje místní administrativa na to, aby prováděla finanční management, eh, který odpovídá našim standardům. Dříve něco takového v Afganistánu eh, neexistovalo. Ve chvíli, kdy eh, dochází k takovýmto školením, ukazuje se, že tato školení mají pozitivní výsledky. To je tedy americká zkušenost. A v některých odděleních ministerstva zdravotnictví se to provedlo a ukazuje se, že to začíná fungovat. Ve chvíli, kdy to eh, za těchto podmínek fungovat začne, začne, myslím si, že je to eh, důležité vzít v potaz. Já eh, mám některé informace od afgánského účetního dvora. Myslím si, že pokud by to fungovat začalo, bylo by možné poskytovat rozpočtovou podporu, ale v současné době to není možné. Takže řekl bych, že ano, ale až. Pokud jde o tu situaci na místě, já jsem samozřejmě si kladl otázku, eh, pojedu do Afganistánu nebo nikoli. A eh, poté jsem zjistil, že eh, bezpečnostní situace mi neumožní, abych se dostal z té bezpečné zóny, tak jsem si říkal, co bych tam vlastně dělal. A poté někteří navrhli, abychom provedli videokonferenci Ehm, informace tedy byla, že ehm, bezpečnostní situace je taková, že nemůžeme nic proskomat na místě. A nicméně to neznamená, že Evropská komise eh, nic neví. A během rešerší jsme ehm, slyšeli různé eh, příběhy o tom, jak jednotliví dárci organizují kontrolu využití prostředků američané při, eh, při přijetí helikoptérou, do školy zkontrolují počet počítačů a poté zase odletí. Takže vědí, že tam škola skutečně stojí a že tam jsou nějaké počítače. My se musíme snažit o to, abychom měli jasné informace o tom, kam a jak a jestli vůbec se na odpovídající místa dostávají evropské prostředky. Uh, je možné to dělat tak, že se bude spolupracovat s místními nevládními organizacemi. Jejich členové jsou také eh, místní lidé, Afgánci. Tito lidé, jelikož jsou místní, eh, jsou v trochu bezpečnější situaci než eh, zahraniční lidé, a takže ti mohou eh, zjišťovat situaci na místě. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o válečnou oblast, není možné tam provádět takové kontroly jako třeba v Badensku a Württembersku. Pokud jde o práci eh, delegace EU. Zní to trochu negativněji, než jsem chtěl. Nicméně si myslím, že je dobré, aby bylo jasné v tom, kdo co děl, jasno v tom, kdo co dělá. Máme různé oddělení komise, máme ESVČ, dále zde pracují jednotlivé členské státy a celý ten systém je velice komplikovaný. A já jsem si říkal, eh, to nemůžu popisovat, protože bych tím zaplnil celých 12 stránek, eh, které mám na tuto zprávu. Můj dojem je, že zde probíhají tedy paralelně aktivity Evropské komise a členských států a ta koordinace by měla být lepší. V současné době zdá se, se na tom pracuje. To je, e, pokud je o formulaci, tak jak jsem to formuloval já, ne až tak konkrétní. Myslím si, že je to koordina, koordinováno relativně rozumně, ale mělo by to být lepší, není to ještě optimální. jestli vyřeší rozpočtová pomoc problémy na místě. Samozřejmě ne všechny problémy, protože rozpočtová pomoc může um, přispět například eh, k vytváření kapacit a prostřednictvím eh, vytváření kapacit eh, je možné, aby v budoucnosti afgánský stát převzal veškeré úkoly. Nicméně nevyřeší to veškeré problémy. Ale je to důležité, protože stejné úkoly jako rozpočtová podpora nemohou plnit například nevládní organizace nebo trastové fondy. Takže jedna z tezí je ne, rozpočtová pomoc nemůže vyřešit všechny problémy, ale může pomoci vyřešit eh, aspoň některé z problémů, specifické problémy. Myslím, že teď jsem odpověděla všechno. Okay. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek 7. října eh, ve 12 hodin. Dobře a myslím, že se můžeme posunout eh, k dalšímu bodu našeho programu a sice bodu číslo 8. Jedná se o studii na téma, jaké jsou dopady stávajících právních předpisů na nákladovou efektivitu a kontroly kvality při čerpání strukturálních fondů. Jaká je úloha auditu výkonnosti? Spravodajem je opět Jens Geier. Nejsem si eh, zcela jist, chcete se hm, chopit slova vy nebo napřed experty, experti. Takže dávám slovo autorům studie a předpokládám, že jste se již předem dohodli na tom, kdo promluví jako první. A sice to bude pan Blomajer. Prosím, máte slovo. Děkuji. Takže stručně bych chtěl představit studii, která byla eh, provedena v prvních eh, šesti měsících roku 2011. Pouze několik slov o obsahu této prezentace. Řekl bych něco o hlavních eh, cílech a metodách, které jsme uplatňovali, abychom dospěli k nálezům, dále hlavní nálezy nebo výsledky a závěrem pak naše hlavní doporučení. Takže chci vám poskytnout uh, dobrý přehled jednotlivých aspektů strukturálních, uh, respektive uh, provádění kontrol u strukturálních fondů a fondů soudržnosti, například které kontrolní instituce, orgány se do toho zapojují, jaký je jejich hlavní přístup a jaká je úloha výkonnostního auditu versus auditu souladu. Také eh, se budeme zabývat výsledky dosaženými eh, strukturálními fondy z hlediska eh, kontroly souladu. Byly provedeny určité podpůrné, podpůrné činnosti také podle požadovaného právního rámce, platného právního rámce. Naše studie poskytá přehled eh, o rozsahu eh, kontrol, jednak o objemu prostředků, eh, které jsou kontrolovány a také jaké jsou s tím spojeny náklady. A konečně naším celkovým cílem bylo stanovit určité možnosti, jak zlepšit aktuální přístup ke kontrole prostředků čerpaných ze strukturálních fondů. jakým způsobem jsme téma uchopili. Vedli jsme konzultace s různými zainteresovanými subjekty na, na nejrůznějších úrovních, jak s Evropskou unii, tak s členskými státy. Provedli jsme průzkum nějakých 36 kontrolních orgánů z 20 různých členských států, pardon, 46 kontrolních orgánů z 20 členských států zareagovalo. Také jsme se konkrétně zaměřili na operativní programy eh, v osmi členských státech, eh, České republice, Dánsku, Španělsku, eh, Francii, Německu, Nizozemsku, Řecku a Spojeném království. Šlo nám o praktické zkušenosti, zpětnou vazbu přímo z praxe ohledně toho, jaká, jaká tedy je zkušenost kontrolních orgánů s prováděním kontrol v tomto programovacím období. A nyní, jaká byla zjištění naší studie, Jedním z prvních aspektů, který jsme sledovali, je, kdo se do toho zapojuje, eh, s tím, že nám šlo především o to, eh, dozvědět se o něco více o praktickém provádění eh, takzvaného jednotného kontrolního přístupu, kde jde o zabránění překrývání auditů a paralelismu. Veškerá pozitivní vazba u tohoto bodu byla pozitivní, s tím, že hlavními Eh, orgány, které se do toho zapojí, jsou pověřené kontrolní orgány, eh, většinou na úrovni centrální eh, vlády a kontroloři Evropské komise. Pozitivní zpětná vazba byla především u principu proporcionality, s tím, že aktuální regulativní rámec to, tento princip zavedl v článku 73 tento princip umožňuje kontrolorům auditorům Evropské komise eh, vycházet eh, z kontrolních zpráv, které jsou předkládány eh, každoročně ze strany kontrolních orgánů jednotlivých, jednotlivých programů. Toto tedy se posunulo vpřed. Kromě toho jsme se zabývali kontrolami, nebo jsme vyšli z kontrol provedených EUD e a nejvyššími kontrolními orgány členských států eh, na celostátní úrovni, či případně dokonce někde na regionální krajské úrovni. Eh, celkově ta opět zpětná vazba byla, byla pozitivní, eh, probíhala široká koordinace, tak aby se zabránilo překrývání kontrol, například pokud jde o koordinaci na straně Evropské komise. Dávám praktický příklad, například ze Španělska. Španělský kontrolní orgán nám sdělil, že Eh, je spokojen s tím, eh, jaká je organizace. Eh, Španělé nám tedy řekli, že Evropská komise to koordinuje dobře a zbytečně do Španělska nejezdí, pokud Španělé sami již mají plánovány a provádějí určité kontroly. Takže se skutečně odborovává překrývání. Kromě toho zde byla zpětná vazba ohledně možných zlepšení, pokud je o zjištění nejvyšších kontrolních orgánů Cirka 90 eh, odpovědí eh, na náš průzkum bylo pozitivních, pokud o koordinaci eh, mezi činností Evropské komise a orgánů členských států. 70%, 70% byl názor pozitivní tedy na koordinaci v této rovině. Kromě toho ovšem ve studii také poukazujeme na možný prostor ke zlepšení. Například informace o pořádaných kontrolách mohou být vyměňovány, může eh, být prováděn také debriefing po té, co buď komise nebo EUD provedou určitou kontrolu a eh, různé zkušenosti z těch osmi členských států jsme tady zahrnuli do své zprávy. Eh, nevím, zda Kolega by to chtěl doplnit o příklady ze severního Poriní Westfalska u vaší konkrétní části studie. Ano, já jsem eh, provedl dvě eh, samostatné studie pro střední Čechy a severní Porní Vestfalsko. Eh, u severního Porní Vestfalska jsem shledal, že organizace kontroly vypadá tak, že je tam eh, každoroční program politiky eh, soudržnosti, eh, který je kontrolován na druhé kontrolní úrovni kontrolním orgánem, ale zároveň je tam vysoká míra spolufinancování. A další kontrolní orgány, které jsou do toho zapojeny, nejsou to instituce, ale například Landesrechnungshof, to znamená zemský účetní dvor, nebo potom na nadnárodní úrovni kontrolní orgány Evropské unie, musí stejně provádět kontrolu u těchto programů. Ehm, toto až platí pro instituce. Ehm, a ten problém nespočívá až tolik v překrývání či neefektivní koordinaci eh, nebo prostě nedostatečné efektivitě. Eh, spíše eh, z pohledu severního porodní Vestfalska, přitom, jak je ten systém aktuálně nastaven, není možné Eh, koordinovat činnost těchto různých eh, kontrolních orgánů eh, při zachování zákonnosti. Zároveň bylo řečeno, že pokud by byla hlubší koordinace mezi různými úrovněmi kontrolních orgánů, hrozilo by riziko, že nebudou dostatečně hlášeny nesrovnalosti či podvody Eh, nebo že by byly špatně hlášeny a že by se vlastně ta eh, vykazovaná míra zvýšila. Takže eh, zde další prohlubování účinnosti se nebude pojít s širší koordinací, konkrétně v tomto případě. Děkuji. Studie se také zabývala přístupem kontrolorů, na co se kontroloři zaměřují, zda je to soulad či spíše výkonnostní audit, jak víte, vedlo se hodně diskusí eh, kolem eh, koncepce výkonnostního auditu. Eh, celkově jsme zjistili, že to zaměření je spíše na kontrolu souladu, zda tedy jsou plněny regulativní požadavky u všech těchto výdajů. Do Dotazovali jsme se kontrolních orgánů jak u případových studií, tak také v rámci našeho průzkumu, e, co si o tomto systému myslí, zda je zde dobrá vyváženost mezi, e, mezi kontrolou souladu a kontrolou výkonnosti, či zda je to příliš vychyleno na jednu či onu stranu. Z těch čísel vidíte, že Kontroloři výrazně podpořili aktuální systém. E, celkově tedy kontrolní orgány shledaly, že systém je vhodně vyvážen, i když je zde patrné, že čtvrtina odpovědí, to znamená čtvrtina eh, subjektů měla dojem, že výkonnostní audit by měl být eh, posílen eh, v kontrolách strukturálních fondů. Zjevně tedy tento aspekt trochu chybí. U některých případových studií jsme se tím podrobněji zabývali a často jsme narazili i na první zkušenosti s výkonnostním auditem s tím, že často nešlo až tolik o účinnost a udržitelnost, jako spíš o efektivnost. Čili jsou určité zkušenosti s výkonnostním auditem, zdá se, že to členské státy velmi zajímá ehm, u těch operačních programů, které jsme sledovali, eh, ale celkově eh, také je zde patrný názor, že eh, tento aspekt kontrol je možné dále posílit. Nicméně jsou zde určitá omezení, například jsou eh, omezení související s regulačním rámcem. Myslím, že kolega už to zmiňoval, že ten stávající regulační rámec se zaměřuje především na kontrolu souladu a ponechává jen malý prostor pro výkonnostní audit. Další věc, na kterou nás upozorňovali respondenti z různých členských států, a to eh, se objevilo jako jednoznačný názor, eh, či zkušenost, že zatím ještě chybí tady zkušenosti či zdroje pro realizaci většího objemu výkonnostních auditů a e, především respondenti hovořili o tom, že zatím vlastně chybí zkušenosti. E, je třeba potom vyhodnocovat, e, vyhodnocovat výsledky a dopady těchto kontrol, to zatím chybí, začíná se to zavádět. A v některých členských státech, kde už existuje dlouhodobější zkušenost s výkonnostním auditem, například v Dánsku, jsme zjistili, že i tam to trvalo velmi dlouho, a Danům přece jenom nějaký čas trvalo, než se nashromáždila potřebná expertíza v této oblasti. E, další e, podle nás důležitá věc, e, objevily se pochybnosti ohledně toho, zda výkonnostní audit může skutečně představovat základ pro finanční korekce. Zda tady jde o zdravý, pevný základ pro přijímání rozhodnutí ohledně zpětného vymáhání prostředků. Byly tady vyjádřeny určité pochybnosti o možnostech výkonnostního auditu oproti Eh, oproti kontrole souladu v této souvislosti. Eh, co byste k tomu řekl vy na základě německé zkušenosti a středních Čech? Pokud je o výkonnostní audity, je potřeba říci, že jsme se eh, zabývali efektivitou i účinností, tím ale jenom omezeně. Nicméně je potřeba nezapomínat také na ukazatele a často se lidé dívají na to, co, čeho bylo dosaženo nebo nebylo, ale neanalyzuje se dostatečně rozdíl mezi účinností, efektivitou, dopadem a tak dále to znamená, že se hodnotí pouze to, zda bylo dosaženo některých cílů. Možná by bylo dobré soustředit se také více na udržitelnost, protože základním úkolem auditorského úřadu je také hodnotit systémy. A pokud systémy fungují dobře, má to také dopad na udržitelnost a na budoucí vývoj. Takže to je stručně připomínka z mé strany. Dobrá. Takže studie se také snažila eh, přijít s přehledem jaká je současná eh, auditorská práce, kolik auditorské práce se provádí, kolik, eh, jaká část eh, strukturálních fondů se kontroluje ze strany auditorů. Zjistilo se, že došlo k nárůstu těchto kontrol ve srovnání s těmi prvními lety, kterými jsme se zabývali. Takže na tomto slajdu vidíte malé srovnání ehm, od období 2000 až 2006. Tehdy byl požadavek eh, provést audity u 5 Poté jsme zjistili, že nyní se například ve Velké Británii provádí audity u 31 projektů a dále zde máme i příklady 50 až 64 například ve Španělsku program eh, EFRR. Podobně je tomu také u EFRR v severním Poldyní a Vestfálsku. A to znamená, že auditorská práce je není obsáhlejší. A více auditorské práce znamená ale také větší náklady na tomto slajdu. Vidíte výsledky nedávné studie, kterou provedla Evropská komise. Tato studie zjistila číslo 12 miliard eur na řízení EFRR i strukturálních fondů. Um, E, nicméně e, audit představuje 8 e, z tohoto obnosu. Na milion eur celkových nákladů A jsme zjistili, že se asi 1700 eur používá na audity. Zároveň zde máme různý feedback Eh, v Nizozemsku je to asi 12, 12 200, ve Velké Británii je to asi 17 13 eh, v severním Poriní Vestfálsku. Hovořili jsme o tom s panem eh, Gajerem. Ty údaje ještě nejsou úplně jasné nemáme jasný empirický základ. Jak víte, auditorská práce v této oblasti byla zahájena teprve před dvěma lety a my si ještě nejsme úplně jistí, jaké závěry můžeme vyvodit z těchto údajů. Domníváme se, že ten odhad za rok 2007 je spíše takový skromný. Zde se objevuje otázka, zda tato auditorská práce je opodstatněná. A jeden z tradičních pří, přístupů, eh, jak na to odpovědět, je eh, porovnat náklady na audit a to, kolik prostředků se díky tomu navrátí. Když se podíváme na eh, poslední výroční zprávu o činnosti. Eh, vidíme zde číslo 6,7 miliard. Ehm, ehm, ehm, na programové období 2000 eh, až 2010, což je žádná celá 6 miliard ročně. A to můžeme porovnat eh, s těmi žádná celá 15 miliard ročně. To jsou náklady na audit. Ale nejde jenom o srovnávání financí. Myslím si, že je potřeba zamyslet se také nad eh, kvalitativními přínosy auditu. Ehm, skupina nejvyšších kontrolních úřadů provedla zajímavou studii. Výsledky ještě nejsou plně eh, publikovány, ale eh, viděli jsme, že v Polsku a Audit přinesl také velké kvalitativní změny. změny. A došlo ke zlepšení řízení a implementace programu. Auditoři zjistili, že některé věci je možné provádět efektivnějším způsobem a tato doporučení byla zohledněna a díky tomu potom došlo ke zlepšení v implementaci programu. Zdá se, že máme technický problém s prezentací. Myslím, že budeme pokračovat bez slajdů. Jenom chviličku, abych si to našel. Okay. There are just two slides left, so it's not a, it's not a... Chybí jenom další dva slajdy, takže to nebude takový problém. Eh, jsou tam pěkné grafy, takže by bylo dobré, kdybychom to viděli všichni. Um, one further down. There is no more. Right. That, okay. That is the last. one. Don't worry. Okay. So, um, well, there should actually be two more. Ještě by tam měly být dva slajdy, ale chybí, takže bez um, grafů, myslím si, že to máte ve svých podkladech. My jsme požádali kontrolní úřady o feedback, a jestli si myslí, že je zde není dobrá rovnováha, pokud jde o a přínosy auditorské práce a náklady na ní. Většina se domnívá, nebo 85% se domnívá, že je to opodstatněné. Existuje zde určitý prostor pro zlepšení. Asi 12% respondentů poukázalo na to, že je potřeba se dále snažit o zlepšení auditorské práce. A pokud je o doporučení, Jedna věc, která z diskuzí jasně vyplynula, je, že je potřeba více úsilí, pokud jde o zjednodušování. Jak možná víte, v současné době se pracuje na studii, která se zabývá některými zjednodušovacími opatřeními. Někteří auditoři poukázali na to, že Některé problémy souvisejí eh, s eh, přípustností, eh, která je nejasná, protože pravidla jsou příliš složitá, takže bychom se měli snažit o zjednodušování, aniž bychom zaváděli nějaká revoluční opatření. To znamená, že by nemělo dojít k naprosté změně, totální změně celého rámce. Nicméně by bylo dobré zjednodušovat a také posílit Eh, důvěru mezi členskými státy a komisí. Zároveň jsme zjistili podporu pro eh, další rozvoj eh, jednotného auditorského přístupu. Do toho už bylo ehm, investováno hodně práce, především do toho, aby nedocházelo k duplikaci práce, aby Evropská komise mohla spoléhat na kontrolní úřady a tak dále. A v tom by se mělo pokračovat i nadále. Zároveň se domníváme, že by auditorská práce měla být úzce propojena a s velikostí programu, že bychom se měli soustředit na velké programy. Zároveň by se um, audity měly soustředit na výkonnost velkých programů. Pokud máte nějaký dlouhodobý, víceletý uh, program, kde nikdy nebyly problémy, možná je možné snížit uh, tu auditorskou uh, práci na takovémto programu a soustředit se spíše někam jinam. A poslední doporučení, které předkládáme ve zprávě, je, že by bylo dobré dále rozvíjet jednotlivé body auditu výkonnosti. A celá řada členských států o to projevila zájem a myslím si, že by se na to mělo dále pracovat. Zdá se, že poslední dva slajdy se skutečně nejsou. Mnohokrát děkuji za pozornost. Ja, hier ben ik weer. Wacht weer, voorzitter. Ano, tady jsem znovu a opět eh, smím eh, vykonávat eh, předsednickou roli. Musel jsem nakrátko odejít, takže jsem nemohl sledovat úvod ani předchozí diskusy. Prosím za prominutí, ani ní se táží, zdali se někdo hlásí do diskuse. Ostatně jak předseda, tak i sekretariát zmizeli, jsem tedy zcela osamocen. Jens má nyní slovo. Takže jak vidíme, bez předsedy a sekretariátu je možné všechno. Mám eh, dvě připomínky, které se eh, částečně týkají i práce našeho výboru. Za prvé, eh, skutečně bychom měli popřemýšlet nad tím, jak dospět k jasnějším definicím eh, zadání našich studií. My produkujeme eh, eh, množství různých nápadů, jsou jim skvělé, ale máme pak více nápadů než kapacit. A protože se všichni máme velmi rádi, tak se snažíme obdobná zadání slučovat a to nevždy prospívá studiím. A domnívám se, že bychom eh, mohli usnadnit eh, život našim expertům, eh, kdybychom se dopracovali a dohodli na mechanismu, jak dospět k velmi jasným, jasně formulovaným zadáním my jsme eh, vypracovali vlastně eh, dvě zadání eh, pro studie a když to tak čtu, tak se domnívám, že kdybychom byli z toho vytvořili dvě zprávy, tak bychom asi dospěli k jasnějším závěrům. Z toho já usuzuji, že a ostatně jsme o tom také diskutovali, že je tady zapotřebí analýz účinnosti a když to nyní srovnám s tím, co kolegové tady zjistili a kdybychom to mohli poměřovat stávajícími metodami na místě, tak eh, musím říct, že ta, tuto diskusi musíme zatím odložit, protože nemáme patřičný eh, regulační rámec, nemáme eh, smluvní základ, na kterém bychom mohli stavět je zde očekávání v řadě členských států takto postupovat. Snad bychom ty členské státy eh, měli povzbuzovat, aby v tomto pokračovali a eh, vyvíjeli myšlenky, jak to rozvíjet. Já se rád zúčastním diskuse s Evropským účetním dvorem. Eh, vím, že existuje mnoho úvah, ale v této chvíli bychom snad měli zamířit, zaměřit naše úsilí na jiné oblasti, protože audity o výkonnosti bez jasně stanovených parametrů, bez jasného zadání, bez ochoty zainteresovaných stran pokročit dále, je pouze teoretickým cvičením. A příští kroky bychom měli zvážit eh, velmi důkladně co na mě zapůsobilo, eh, jsou ty různící se náklady nebo rozdílné náklady. Pan eh, Blomajer o tom hovořil, tady ještě stojíme na nejisté půdě. Já jsem to pochopil tak, že eh, důvody těch rozdílných nákladů nejsou zatím ještě zcela jasné, ale máme-li tady náklady, které se rozlišují navzájem o faktor 10 a více, pak to znamená, že někteří dělají něco velmi nesprávně a zase jiní dělají to tež velmi správně. A když si uvědomíme, že jsme opakovaně konfrontováni e, tím, že partneři na místě si stěžují na obrovskou změť úprav a pravidel, tak se musíme i my zamyslet nad tím, co by oni navrhovali, e, jak věc zlepšit. A jaké náklady vlastně eh, vytvářejí nebo způsobují ty eh, reálně existující evropské předpisy. Eh, to znamená, do jaké míry pak ty doplňující nebo dodatečné národní předpisy, které jsou naroubovány na ty evropské předpisy, do jaké míry tyto pak způsobují ještě více nákladů. Den, mit, den, mit den Kosten ein Gewinn an, ähm, an Genauigkeit einher. Wir haben das im Zusammenhang mit musíme se také zamýšlet nad přesností a chybovostí, mírou chybovosti. Tady vidíme, že alespoň náklady na audit na místě eh, nebo v terénu jsou různě vysoké a tudíž i eh, ta únosná míra rizika se různí. Eh, tato teorie o eh, tolerovatelném riziku, tedy zatím nebyla zcela zohledněna. To vidíme také v rámci rozpočtového řádu. Takže i v tomto ohledu se lze poučit. Otázka. Další eh, zjednodušení bez revoluce. Pane Blomajere, eh, to mě motivuje k mm, doplňující otázce. Asi je to obtížně Eh, asi se to dá obtížně zodpovědět, ale otázkou je, kde by eh, zainteresované strany považovaly eh, zjednodušení za smysluplné neboli kde začíná revoluce. Mohl byste nám to blíže popsat nebo blíže definovat, to bych byl velmi vděčen. Děkuji. Děkuji vám, eh, říká předseda. Já nyní navrhuji, abychom si napřed eh, vyslechli otázky a pak je zodpověděli najednou pan Šaci Makakis. Eh, pokud jde o racionalizaci, o níž jste hovořili, tak mm, to má své důvody. Mohl byste jedno, ještě jednou shrnout, proč nedochází k racionalizaci? požadavek Evropského parlamentu po uplatňování jednotných pravidel ve všech fondech není vyslyšen. A jaké by to mělo náklady? Totiž měla by racionalizace za následek jednotné náklady, a pokud jde o měření nebo audity výkonnosti, to je moje druhá otázka. V poslední e, zprávě o absolutoriu e, komise jsme jasně konstatovali, že e, díky Lisabonské smlouvě má komise za úkol provádět audity výkonnosti a byli jsme zajedno i s účetním dvorem, že v této věci musíme provádět každoroční debatu. To je další krok. To znamená, že nebudeme zkoumat pouze zákonnost, ale také i výsledky výsledky efektivitu. Máte konkrétní návrhy, jak provádět eh, takovéto hodnocení výkonnosti? Protože konkrétní jsme stále ještě nebyli, alespoň ze strany komise. Víme, že eh, to musí přijít. Takže jak byste to provedli vy? Jak byste vy eh, provedli, zrealizovali hodnocení výkonnosti a na základě jakých kritérií? Děkuji. Paní eh, Rostla, děkuji. Já mm, eh, mám eh, problém pochopit některé kategorie, ale to souvisí asi s tím, že jsme tady sloučili několik věcí mm, do jednoho. ale důvodem je samozřejmě zadání té studie. Mm, není mi zatím zcela jasné, co jsme chtěli tou studií prokázat. Pane Blomajere, řeknete nám, Řekněte nám jednoduše několika větami, co nám ta studie přináší a kde musíme um, ještě mm, přitlačit nebo, nebo eh, věci zlepšit. Eh, vy jste také citoval studii Evropské komise, eh, na níž ehm, se zakládají další předpoklady a prognózy. Tato studie zdá se má nejnižší nákladovost a proto se k tomu vracím co vlastně víme o těch nákladech na kontrolu, jak jsou vlastně vysoké. Všechny ty částky, které máme před sebou, se mm, ohromně liší. Takže ještě jednou prozba na vás. Na které údaje se vlastně můžeme spolehnout, pokud jde teda o vyčíslení těch kontrolních nebo těch nákladů na kontrolu? Pan eh, Stavrom Kakis? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych se i já vyjádřil k některým aspektům této studie a jejich závěrů. Jedním ze závěrů či ponaučení vyvozených z této studie je to, že zvýšené úsilí v této oblasti vedlo k zvýšení nákladů na kontrolu to slyšíme eh, od mnoha zainteresovaných stran u strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Je jasné, že nechceme eh, zahrnovat jak kontrolované subjekty, tak eh, samotné kontrolory zbytečně obrovským objemem povinností. Myslím si, že jde o to nastavit tu správnou balanci ve jménu samozřejmě daňového poplatníka v Evropě. Ehm, studie na základě posouzení situace ve více členských státech ehm, dospěla k závěru, že nařízení pro strukturální fondy a fond soudržnosti jsou velmi složitá a to činí celý systém náchylný ke zneužívání a k problémům. Studie přinesla některé velmi zajímavé informace, Eh, které nám, myslím, pomáhají v orientaci správným směrem. Snažíme se totiž o zlepšení situace, o kontrolních mechanismů, eh, které eh, jsou stahovány na zejména strukturální fondy a fond soudržnosti. O to nám zde jde. Děkuji. Ještě někdo z členů výboru se přejezit slovo? Ne, takže v tom případě vás požádám o slovo na závěr. Pops um, uh, first snad zaprvé několik slov obecně k těm studiím, které realizujeme. Není to poprvé. A obecně vždy jsme zneklidněni, tedy to zadání pro naši práci obecně, nebo obvykle je to velmi obecné a ne vždy jde vlastně o provázanost, provázané otázky. A e, samozřejmě jsme navíc i omezeni časem a zdroji. Obvykle e, potom v rámci týmu navrhujeme se e, soustředit na jednu věc a možná, že na příště by bylo dobré v rámci studijního týmu mít několik diskusí nebo projednat to i se zadavatelem, abychom se ujistili, že jsme to zadání pochopili správně. A také v rámci rámci procesu simplifikace, zjednodušování jsme navrhli, abychom se mohli účastňovat častějších eh, diskusí na toto téma. Eh, takže pokud jde o mm, to, co se, o, oč se snažíme dělat, abyste alespoň měli eh, představu o praxi auditu v členských státech rádi vám poskytneme konkrétní příklady ve vztahu k operativním eh, nebo operačním programům. Pokud je o otázku nákladů s tím zápasíme také. Některé věci dokonce působí na první pohled eh, protichůdně, například severní eh, porinní Vestfálsko. My jsme odhadli určité, eh, určitou výši nákladu. k, k, která byla dokonce nižší než původní odhad 1300 eur na mm, eh, hodnotu jednoho milionu auditovaného eh, eh, vlastně obnosu. Obecně, pokud jde o teda náklady studie, EC eh, je skvělým dokumentem, který zkoumá celou řadu hledisek, ale uznává, že mm, eh, je asi předčasná, pokud jde o audit, protože v té době, kdy ta studie zkoumala náklady řízení programů, eh, tak se ty programy, tak, tak se to soustředovalo vlastně na přípravu programu a na získávání strojů, ale nikoli na e, implementaci programu. Takže ta studie sama přiznává, že leccos jsou pouze odhady, které musí být teprve validovány. Eh, a v rámci té validace eh, vám můžeme nabídnout příklady 6-7 případových studií, kde máme údaje. V některých případech údaje nemáme, například ve Španělsku, kdy jsme se setkali vlastně s tou eh, revizní komisí na úrovni centrální vlády, ale nedostali jsme žádnou informaci o výši nákladu a to bude asi obdobná, obdobně platit pro jiné členské státy. V těch členských státech, kde bylo toto úsilí vynaloženo a sice v kontextu kontextu velmi rozsáhlých a pracných studií, například v Nizozemsku uplatňují různé metody měření nákladů a přicházejí s velmi mm, eh, různícími se eh, výsledky. V závislosti na uplatněné metodě eh, se dopracujete k výsledku ve výši 20 tisíc až 30 tisíc eur na auditovaný obnos eh, milion, mm, ve výši jednoho milionu. Takže eh, není zde skutečně eh, solidní empirická, empirická báze podle našeho názoru, pokud jde o výši nákladu na audit. A dále a to je i věc zdravého rozumu, e, sazba e, za hodinu e, práce auditora se velmi různí. Ve Finsku to může být vyšší než v členských státech na jihu nebo v nových členských státech. Takže i to, to samozřejmě zaváží v té kalkulaci. Pokud jde o severním Poríní Westfalsko, snad nejenom o severním Poríní Westfalsko, ale obecně, abych vyjasnil tu problematiku eh, těch velkých variací nákladů. Domnívám se, že část těch variací lze vysvětlit i eh, odlišnými přístupy eh, k odebírání vzorku. Například jsme u nás uplatňovali takzvané jednotkové vzorky. To znamená, že se za, zaměřujeme na eh, větší celky a ne menší. A eh, uplatňuje se tady vlastně jakýsi množstevní efekt. Když máme například rizikový kapitál s množstvím ehm, eh, financí, tak když to auditujete, tak je to poměrně levné na jednotku ehm, z definice, protože se jedná o velmi rozsáhlou intervenci. Vy provádíte ten audit jednou, ale je to velmi rozsáhlý projekt a proto ty velké projekty tam se používá vlastně průměrná eh, výše nákladu nebo průměrná sazba nákladu. Domnívám se, že do značné míry eh, vlastně ty odlišné přístupy k mm, výběru vzorků nebo případů, které potom podléhají auditu, eh, je důvodem eh, eh, odlišných nákladů. Druhá otázka, proč ne revoluce? Eh, my sledujeme eh, velmi bedlivě diskuse na úrovni členských států a mezi komisí a členskými státy o přípravě nového rámce. Ehm, to zanedlouho bude zveřejněno, vlastně návrh na nový regulační rámec. A alespoň ehm, eh, my jsme nabili dojmu, že zlepšování, zjednodušování, racionalizace má podporu, ale podporu nemá vlastně předělání celého systému, respektive utvoření nového systému. Protože eh, tím by utrpěly jednotlivé kontrolní orgány, měly by mnohem více práce. A to vysvětluje vlastně určitou neochotu um, um, přistoupit k revolučním změnám protože do stávajících systémů, které jsou v provozu, investovali samozřejmě množství úsilí a e, nechtějí, aby vzniklo něco zcela e, z brusu nového, co opět způsobí hlavobol a obrovské náklady a úsilí. A potrvá to rok či dva, e, než si osvojí pravidla fungování tohoto nového systému. Takže drobné změny, eh, zjednodušení, úpravy mají podporu. Například ve vztahu k zjednodušeným nákladovým obcím, které nyní existují, ale neochota postavit se čelem k revolučním změnám. Dále otázka po racionalizaci eh, auditu. Když jsme se ptali, proč nediskutujete více o tom, co bylo předmětem auditu na jiných úrovních. Tady je vlastně právní problém v nezávislosti jednotlivých institucí, kdy vlastně takže jim to vlastně neumožňuje vzít v potaz tyto eh, informace. Samozřejmě oni se mohou získat, ale často jim to prostě často správně hlediska nemají možnost změnit způsob výběru vzorků na základě těchto údajů. Myslím, že to, co zmiňoval kolega Stavrakakis, je velmi důležité eh, správně ten systém vyvážit. Eh, to je asi to hlavní, oč tady jde. A možná také problém je ten, že ti, kdo eh, si v minulosti, v uplynulých letech eh, vedli dobře, eh, si nyní zaslouží naši důvěru a možná už se na ně nemusíme tolik zaměřovat v kontrolách. Pokud víme, tento přístup do jisté míry již je uplatňován, ale bylo by možné je dále rozvinout. Evropská komise, pokud vím, je zde rovněž zastoupena, jak vidím, takže možná i, by, možná i vy byste se mohli vyjádřit k tomuto konkrétnímu aspektu proporcionality. Děkuji. Děkuji. Dostali všichni odpovědi na své dotazy, včetně zpravodaje? Ano? V tom případě můžeme uzavřít tento bod po té, co se ještě vyslechneme zástupce či zástupkyně komise. Omlouvám se, sedíte vzadu, nevěděl jsem vás. Takže prosím. Ano, skutečně i za komisi eh, bych se ráda předestřela eh, několik úvah v souvislosti s touto eh, studií. Pro nás byla také velmi zajímavá, tím spíše, že jsme do ní nebyli nějak zapojeny. Zaznamenali jsme nicméně, že vaši konzultanti Eh, se spojili s celou řadou eh, zainteresovaných subjektů v členských státech a také s EUD. Ovšem na nás se neobrátili a proto jsme rádi, že zde také dnes můžeme nabídnout svůj názor. Je zajímavé eh, se prostudovat závěry studie, závěry vaší analýzy, ve kterých se odráží zlepšení dosažené v aktuálním programovacím období, jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního. Jak se zaznělo, zvýšily se náklady na kontroly, ale výsledky jsou lepší. Pro komisi je důležité eh, zlepšit nákladovou účelnost, nákladovou efektivitu kontrol. Nyní eh, máme eh, k dispozici chybovost hlášenou členskými státy. Poprvé to bylo zavedeno v roce 2011, pardon 2010. A kromě toho samozřejmě nám hlásí chybovost EUD. E pro nás je toto nástroj pro to, jak do toho vnést více proporcionality a více spoléhat na činnost kontrolních orgánů. Možná ještě pár slov eh, k tématům, eh, která zajímala poslance a poslankyně a která se objevují ve zprávě. Eh, samozřejmě vidíme, že kontrolní orgány členských států si přejí stabilnější, jasnější regulační rámec. Nejlepší zjednodušením by možná bylo neprovádět žádné změny v aktuálním kontrolním rámci. Nicméně Eh, zejména pokud je o eh, scéna, zjednodušené scénáře u nákladů, to je jedna z možností zjednodušení, se kterou komise určitě souhlasí. Eh, dále se zahovořilo o tom, že ten aktuální systém produkuje chyby. My, když analyzujeme tyto chyby, když jsme analyzovali u politiky soudržnosti, viděli jsme, že často šlo o chyby ve smyslu způsobilosti, ať šlo tedy o způsob výběru vzorku nebo, nebo veřejné zakázky. Tam jak členské státy, tak komise mohou výrazně dále zjednodušit pravidla. Jak víte, není jsou eh, pravidla pro způsobilost eh, v současném programovacím období stanovována na úrovni členských států. Je zde tedy možnost eh, členských na straně členských států ta pravidla, ty předpisy nestanovat příliš komplikovaně. My na ně také v tomto smyslu apelujeme. Eh, Působíme na členské státy jak ve smyslu prevence, poskytování určitých eh, pokynů návodů ehm, a samozřejmě eh, nám jde o to ten systém správně vyladit, vyvážet. Dotknu se také chybovosti, to musím, než přistoupím k otázce výkonnostního auditu. Vzhledem k tomu, že zejména v minulém programovacím období byla vysoká chybovost u politiky soudržnosti, nemohli jsme Eh, na komisi vyčlenit eh, tolik zdrojů na eh, audity výkonnosti, ale začali jsme již v roce 2011 podnikat první kroky v naší auditní strategii, kterou příslušné NG vypracovalo, a to jak na úrovni kontrolovaných projektů, kde sledujeme zdravé finanční řízení, tak také hledáme nová témata, která by se mohla stávat předmětem výkonnostního auditu. Čili Eh, také vycházíme z nového eh, regulačního rámce, který bude za pár dnů přijat eh, komisí. Jde nám tedy o to, abychom za rok načerpali dostatek expertízy a zkušeností, abychom mohli dále rozvíjet právě oblast výkonnostního auditu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tyto informace na závěr. Přeji se někdo zareagovat na vystoupení komise? Ne, děkuji. Eh, v tom případě poděkuji eh, našim konzultantům za jejich práci, za jejich studii. Uzavírám tímto tento bod eh, našeho pořadu jednání. Čeká nás ještě bod 9. A to je zpráva o našem výjezdu, výjezdu naší delegace do Kosova a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Obracím se na pana eh, Stavrakakise, který navštívil eh, a říkám tedy Firom. Eh, byla to, musím říct, velmi, velmi intenzivní návštěva. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl předsedat. Bylo to poměrně neobvyklé, protože ta bilance mezi politickými skupinami úplně, úplně neseděla. Neměli jsme tam nikoho z EPP eh, ani z liberálů. Nicméně to eh, byla velmi intenzivní pracovní návštěva, velmi zajímavá a eh, místy to bylo fascinující. Jednou nás vysadili u špatného hraničního přechodu a e, zaměstnanci e, komise e, tak trošku spanikařili na místě, ale kteří nás tady čekali na místě, ale my poslanci jsme nakonec našli autobusové spojení a dostali jsme se na správné místo v bývalé Kosovské republice Makedonie, kde nás očekávali. Dojeli jsme tam tedy místním místní autobusovou linkou. Na té návštěvě jsme nashromáždili mnoho informací a doufám, že nyní ty z vás, kteří jste neměli možnost tam jet, eh, obeznámím eh, s průběhem naší třídenní návštěvy. Eh, dva dny jsme strávili, hlavní část tedy návštěvy jsme strávili v Kosovu. Ta cesta do firm byla trochu odlišná, protože právě probíhaly parlamentní volby, eh, v zemi působila úřednická vláda, eh, to znamená, ta situace byla ve vývinu, bylo poměrně obtížné hledat eh, protěžky a partnery k diskuzi, k jednáním. Ve firmu jsme navštívili řadu zajímavých projektů, také jsme dostali briefing od velvyslance a od zástupců komise. V naší zprávě, kterou jsme vám dali, eh, eh, kterou jsme dali tady k dispozici účastníkům, eh, je obsaženo nějakých 23 doporučení. Nevím, zda je třeba každé jednotlivé z nich procházet. Předpokládám, že všichni měli možnost se s dokumentem obeznámit. Hlavně eh, asi lze říci toto. Ehm, to úsilí, které je zde vyvíjeno, je obrovské. Eh, Evropská unie je výrazně přítomná, výrazně, výrazně zastoupena. Eh, celá řada orgánů Evropské unie přispívá svým dílem. Jde otáz, je tedy otázkou, zda vždy je dobře ošetřena efektivnost našeho působení a dostatečná viditelnost našich snah. To je to, co zajímá tady eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu. U Kosova jsme také zjistili, že v oblasti následných kroků eh, bylo třeba ještě mnoho vykonat. Eh, v určité fázi tam také provedl studii analýzu OLAF ohledně toho, jaká byla situace dříve při působení UNMIGu a na co tedy navazuje EULEX. Zjistili jsme, že tam je nevyvážené situace eh, v oblasti lidských zdrojů eh, mezi eh, zaměstnanci EU na jedné straně a právními poradci na straně druhé. Je důležité totiž mít tam dobře vyvážené zastoupení jak úředníků evropských, tak potom právních odborníků a odborníků na oblast soudnictví v mise Alexa. Padla také otázka ohledně budoucnosti této mise. Bylo nám řečeno, že eh, v říjnu tohoto roku, to znamená v tomto měsíci, a eh, vlastně aktuální mandát končí. Ptali jsme se, zda bude prodloužen, či zda dojde ke změnám. Eh, zdá se, že základní problémy v Kosovu zůstávají i nadále tyto. Je to problém soudnictví, problém korupce, problémy v oblasti zadávání veřejných zakázek, eh, v oblasti majetkového práva, vlastnictví. Eh, vedli jsme jednání s místním ministrem spravedlnosti, panem Kučim. Myslím, že všichni eh, si odnesli z této diskuse pozitivní dojem. Ta jednání byla skutečně přínosná. Také v parlamentu jsme se setkali s kosovskými poslanci, Eh, konkrétně se zástupci jejich rozpočtového výboru. Eh, měli jsme tady možnost vyjádřit eh, problémy, které vnímá naše strana, stejně tak tuto možnost měla kosovská strana, také pokud je o spolupráci s účetním dvorem či s, kontrolním, s nejvyšší kontrolní institucí. Na základě toho tedy jsme stanovili některé oblasti, kde můžeme eh, učinit doporučení ke zlepšení situace. Eh, zrealizovali jsme celou řadu návštěv eh, v Prištině i mimo Prištinu. Navštívili jsme také severní část země Mitrněcu, kde situace přímo na místě je stále složitá. Jak asi sami víte, na základě zpráv o nepokojích v této zóně. Buduje se bydlení pro romskou menšinu. Romové byli dříve eh, umistěváni nebo byli nuceni žít eh, v hygienicky nevyhovujících eh, bydlištích a musím říct, že členové naší delegace byli opravdu velmi příjemně překvapeni tím, co jsme viděli přímo na místě. A navštívili jsme i některé eh, menší projekty. A pozitivní bylo, že šlo o malé projekty, které nepředstavovaly eh, žádnou eh, zásadní změnu, ale velmi si jich cenili jejich uživatelé. U těchto eh, projektů došlo k určité eh, změně eh, sebepojetí a sebevnímání. Ti lidé měli možnost se proškolit, vybavit se potřebnými dovednostmi do budoucna. Například jeden projekt se týkal vybudování policejní stanice v Tetovu, což je multietnická obec, je to eh, hustě zasídlená oblast, eh, kde eh, skutečně bylo vyvinuto značné úsilí. Také jsme navštívili projekt, který je financovan z předstupní pomoci. Šlo o ženský spolek, který bojuje proti obchodování s lidmi, zejména se ženami A e, tyto ženy také e, obdržely určitou pomoc, určitou podporu, která byla velmi vítána. Kromě toho e, jsme měli informační schůzku s velvyslancem Petrem Serencenem ve Skopě a s jeho přímým asistentem Viděli jsme eh, z praktického hlediska, že existuje prostor pro zlepšení, pokud je o koordinaci. Například tam byl infrastrukturní projekt, šlo o výstavbu dálnice, eh, kde eh, byly zaznamenány problémy v koordinaci mezi různými orgány, také orgány různých úrovní, místní a jinými úrovněmi. Takže všechny tyto informace eh, jsme se snažili potom promítnout do doporučení, kterých je 23. Eh, já bych vám doporučil, abyste si je prostudovali a myslím, že se to objeví také tyto výstupy v příštím udělování absolutoria. Eh, určitě chceme sledovat další vývoj událostí, tak aby tak bylo možné zde skutečně užitečně působit Eh, chceme také, eh, aby se tyto poznatky eh, dostaly k lidem z EPP, z ALDE, aby se potom využily v sestavování dotazů k písanému zodpovězení komisy či k dotazu ohledně Eulexu. Je třeba, abychom se postarali o to, že těch 23 doporučení nezůstane pouze na papíře, ale skutečně změní situaci k lepšímu. A určitě náš zpravodaj pro absolutorium, až se bude řešit tento rok, by jistě mohl eh, vyjít z těchto, z těchto doporučení ve své zprávě. Tak poprosím ještě možná kolegu Stavrakakise či jiné účastníky eh, tohoto výjezdu, zda by mě chtěli doplnit. Děkuji, pane předsedo. Vy jste tu zprávu představil tak komplexně, že nemám nic, co bych dodal. Děkuji. Eh, ještě někdo má nějaké otázky? Nikoli. Takže komise, přečetla si komise naší zprávu, máte nějaké otázky nebo připomínky, rozčilovalo vás to, co jste si přečetli? Musím říci, že naše spolupráce s lidmi byla velice, velice dobrá. Pomohli nám s celou řadou našich otázek a toho si velice vážíme. Chce něco, chcete něco dodat? Někdo z komise? Máme čas? Dobré odpoledne všem. Děkuji, pane předsedo. Jménem týma, týmu pro Kosovo v generálním ředitelství pro rozšíření bych chtěl potvrdit, že jsme měli velice dobrou spolupráci s vámi a celou delegací. A to si chválili jak náš tým tady, tak eh, naše kancelář na místě. Jsme a velice rádi, že celá řada našich připomínek byla zohledněna a týkají se především technických detailů, takže jinak jsme velice potěšeni touto zprávou. Dobrá. Nikdo další z výboru se nehlásí o slovo, to znamená, že můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání a tím se dostáváme na závěr schůze. Nicméně v 6 měla začít schůze koordinátorů mohu požádat eh, zaměstnance našeho výboru, aby dali vědět koordinátorům, aby přišli, takže budeme mít předstávku pět minut a v půl šesté a pět minut začneme se schůzí koordinátorů.